dále do, od 15 hodin do 17 hodin. E, vše naleznete na webové stránce Evropského parlamentu. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji e, také svým spolupracovníkům, tlumočníkům. Přeji všem hezký večer a končím toto zasedání.